Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych znovu zahájil přerušenou schůzi a začneme bodem pořadu jednání číslo osm absolutorium pro souhrnný rozpočet. Spravodajkou eh, je paní Andrea Češková a když dovolíte, tak bych paní spravodajce udělil slovo. Paní Češková, prosím. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, není co se tady setkáváme eh, nad druhým návrhem zprávy o udělení pořádku mikrofon? Pan kolega jeden ukazoval, že pořádku? Není to poprvé, co se tady... Děkuju Eh, setkáváme nad eh, druhým návrhem zprávy o udělení absolutoria radě tentokrát se to týká roku two thousand and eleven ale všichni co jsme eh, členy tohoto výboru víme že již v roce two thousand and nine a two thousand and ten došlo úplně ke stejné situaci kdy na základě druhé zprávy vlastně bylo odmítnuto udělení tohoto absolutoria čili eh, nebudu zde rozebírat všechny důvody nebudu zde vůbec se vracet již k té minulosti protože eh, tak jako eh, ty roky předtím rada odmítla poskytnout informace které my jsme požadovali ehm, pokud si vzpomínáte podal tento výbor nebo respektive my jeho členové jsme podali fifty two otázek Eh, týkající se právě eh, hospodaření rady za rok two thousand and eleven odpovědi na něj jsme nedostali čili situace se oproti těm dvěma předchozím letům v tomto nezměnila. Eh, já jsem sama měla schůzku ještě se zástupci irského předsednictví, ale o tom jsem vás též informovala. Eh, stále se vracíme k tomu že jsou zde, eh, dva právní výklady eh, smlouvy to znamená že rada si stojí za tím že tento parlament vlastně nemá, nemá právo kontrolovat její účty nemá vlastně radu řadit mezi ostatní instituce kterým kontroluje každoročně účty a vydává k nim své souhlasné či nesouhlasné stanovisko s udělením absolutoria a s uzavřením účtů a s výroční zprávou. Čili tento právní výklad zastává eh, Rada stejně tak jako dříve. Eh, k žádnému posunu eh, nedošlo nebo respektive já jsem o něm eh, žádné oficiální informace nedostala že by došlo v tomto jejich postoji k nějakému výraznému posunu byť se samozřejmě teď změnilo předsednictví a třeba se k tomu eh, litevské předsednictví postaví trochu jinak a může dojít eh, děkuji, k, dalším, eh, k dalším dialogům nicméně zatím nemám informace o tom že by došlo k výraznějšímu posunu čili stojíme tady před situací před kterou jsme stáli loni i předloni a proto zde předkládám druhý návrh zprávy o udělení absolutoria radě respektive domnívám se že na základě těchto všech důvodů by mělo dojít k tomu že budeme opět, opět eh, odmítat udělení tohoto absolutoria byť samozřejmě právní služby parlamentu a tak jak tady proběhl v loňském roce workshop na toto téma tvrdí že parlament jakožto demokraticky zvolená instituce má svoji odpovědnost vůči daňovým poplatníkům evropské unie a měl by mít možnost tudíž kontrolovat veškeré kapitoly rozpočtu aby bylo zřejmé právě pro nás jako jediný přímo volený zástupce daňových poplatníků evropské unie rozhodnout o tom zda udělíme absolutorium či neudělíme zda skutečně se hospodaří správně či ne ovšem tyto dva právní výklady se neslučují a dokud se neslučují tak jaké můžeme mít východisko? pouze se snažit vést dialog maximálně se snažit vést dialog s každým předsednictvím které zde je a které eh, se k tomu může stavět lépe a lépe jak budeme doufat. děkuji za pozornost eh, samozřejmě že budu velmi ráda za veškeré komentáře a připomínky myslím si, že opravdu všichni už jsme v této problematice tady zběhlí, takže budu očekávat pouze vaše komentáře a pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji paní Češkové a Eh, nyní eh, dávám toto téma k debatě. Máte někdo nějaké připomínky? Hlásí se někdo o slovo k tomuto tématu? Pan Sigmantas Balčitis, pan Jan Mulder. Takže pan Sigmantas jako první. Ačiū pirmininkė. E, turbūt jau třetí metai tą patį girdim. E, Já se domnívám, že už tři roky tohle slyšíme a je tedy pouze přirozené, že Eh, nám všem je úplně jasné, že je, se jedná o instituci, která musí se zodpovídat ze svého rozpočtu, splnění svého rozpočtu. A mluvili jsme o předsednictvích, o, a, ale už momentálně se nejedná čistě o ekonomickou nebo finanční otázku, ona už je z toho politická záležitost. A já se domnívám, že předsednictví eh, Litvy ani jiné předsednictví to asi nevyřeší. Já si myslím, že to je prostě otázka eh, neporozumění mezi eh, institucemi Evropské unie na té nejvyšší úrovni. Co tedy my, jakožto výbor pro rozpočtovou kontrolu, můžeme udělat? Je Jestliže už po třetí neudělíme eh, absolutorium, pak musíme eh, vymyslet velmi konkrétní opatření, jak postupovat. Jinou možnost nevidím protože eh, jinak vlastně nevíme, jak a jestli se správně vynakládají finanční prostředky. Děkuji vám, Jan Mulder. Eh, eh, eh, děkuji, pane předsedo. Zdá se, že jsme opravdu v obtížné situaci. Můžeme tento rituál takto každoročně opakovat a neudělit absolutorium a takhle to může opatr, opak, pokračovat dlouho. A jak říká paní zpravodajka, snažíme se pořád vést dialog, v tomto případě s litevským předsednictvím. Asi bychom je měli sem pozvat a sdělit jim svůj názor. Ale jde o o to, zda eh, si Jarada myslí, že je natolik zvláštní institucí, že to prostě dělat nemusí? Frage ist interessant. Ich habe zwei weitere hmm, ta otázka je zajímavá a mám tady další kolegy, kteří se hlásí o slovo. Děkuji mnohokrát eh, paní zpravodajce a děkuji za tento návrh. A velmi souhlasím s tímto návrhem. Je tam jenom pár drobností, které možná vy si vyjasníme později, jinak si myslím, že ten návrh je velice dobrý. Já rovněž souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že nemůžeme nějak zvlášť kritizovat litevské předsednictví, pokud ani u něho se nedočkáme výsledku. Už tady byla celá řada předsednictví, s nimiž jsme se bezvýsledně snažili jednat. A pochopitelně, že Eh, Litevsko má omezené možnosti, je to malý a nový eh, ještě ke všemu členský stát eh, takže ten v kontextu rady bude mít jistě i problémy změnit tuto línii, kterou takhle opakují v radě už po celou řadu let. Nicméně si myslím, že by bylo určitě dobré, abychom se snažili uh, Eh, vést diskusy s litevským předsednictvím, protože já si myslím, že bychom je měli požádat, aby následovali eh, švédské předsednictví. Totiž ne všechna předsednictví byla v tomto směru úplně stejná. Některá jednoduše odmítla poskytnout nám jakékoliv informaci. Ku příkladu od dánského předsednictví jsme se nedočkali žádných informací, ale byla některá předsednictví, když se tak rozhlížím, tak vidím, dívám se na naše sousedy Švédy, které se alespoň trošku nepřímo pokusili na té odpověď, otázky odpovědět přece jenom eh, nějaké odpovědi eh, dali na svoji internetovou stránku a řekli, kdyby se byl parlament zeptal, byli bychom řekli tohle. A myslím si, že tedy teď bychom ehm, se měli obrátit na litevské předsednictví. Možná, že by se mohli řídit překladem, příkladem spíše švédského než dánského předsednictví. Zajisté by to nevyřešilo to situace, ale alespoň by to byl krok správným směrem. Äh, Děkuji vám a nyní Jean-Pierre Rody, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové vědí, eh, já chci poděkovat uh, Ingeborg Gressle uh, za spolupráci. Já jsem v tomto výboru nikdy nepreferoval technický přístup. Eh, a to, že rada neodpovídá a neplní své demokratické povinnosti, eh, já si myslím, že parlament eh, nemůže potom plnit vlastně svou odpovědnost rozpočtovou, kontrolní rozpočtovou povinnost a tudíž i politickou, politickou povinnost. Já nechci mluvit eh, o těch workshopech a o tom eh, dopise, ale eh, já si myslím, že mm, o tom, tom tématu musíme diskutovat opravdu do hloubky, protože jsme se dostali do slepé uličky. A já si myslím, abychom teď řekli, že máme právo a povinnost eh, udělit absolutorium jednot, udělovat absolutorium jednotlivým institucím, eh, takže to není dostatečná analýza, protože eh, od Lisabonské smlouvy je to tak, že Evropská unie má jednu, jedinou právní subjektivitu. Evropská unie. má exekutivu má v rukou Evropská komise a potom jsou zde takové podkategorie té mm, právnické, mm, právní subjektivity, Eh, například rada. A eh, máme takovou tradici, že udělujeme absolutorium a teď vlastně musíme přihlédnout k tomu, že k tomuto novému prvku, že Evropská unie má právní subjektivitu. Eh, nejde tady jenom o kompetenci prověřovat účetnictví, tuto kompetenci máme máme pravomoc eh, prověřovat veškeré účetnictví Evropské unie. Nejde jenom o nesprávně vynaložené prostředky. Účetní dvůr eh, má eh, také pravomoci toto kontrolovat a k vedení rozpočtu rady. K rozpočtu rady vydal velké množství připomínek, 250 stránek připomínek. Ehm, A takže není přijatelné samozřejmě, aby rada nepředložila důležité materiály, eh, které potřebujeme. To jsou to vlastně eh, úředníci, kteří eh, rozhodují. Eh, politici nemohou být těmi, kteří odmítnou předat nějaké informace. A proto by opravdu, proto je opravdu nutné, aby naši spolupracovníci potřebné informace dostali ještě komplikovanější je to potom eh, vlastně o z, mm, zahraniční službu. My říkáme Evropská rada a rada, ale to je, to ano, ale Evropská rada to je vlastně taková jednotka, která v podstatě je jenom administrativní. Já si myslím, že tady východisko by nebylo e, připojit k tomuto problému naše přátelé z národních parlamentů a vlastně prostřednictvím předsedy parlamentu nějak zmobilizovat je, já nevím koho, možná všechny předsedy příslušných výborů, rozpočtových výborů národních parlamentů, kteří kontrolují státy, e, a státy jsou zastoupeny v radě tedy a říci, my už máme dost toho, že úředníci, a já se na ně zlobím skutečně, úředníci rady, že nepředkládají dokumenty, protože pokud by náhodou si všimli, že tam existují nějaké hierarchické pokyny, které třeba dali ministři, aby úředníci nepředávali informace, tak to bude skutečně politický problém a to by si zasloužilo, abychom eh, jaksi naplánovali něco velkého, takovou atomovou bombu a říci, že komise je vlastně výkonný orgán, který je zodpovědný parlamentu a i eh, par, eh, potom vlastně komise skládá účty za eh, to, jak se nakládá s prostředky v Evropské unii a vlastně my bychom měli tedy nějakým způsobem nalézt řešení. Je to politování hodné, protože to znamená, že vlastně my tady potom vlastně jsme dostali nějaké kompetence, je to zcela disproporční. Já tedy tedy eh, chci, aby kolegové eh, a moje koordinátorka, aby se mnou byli eh, schovývaví, ke mně byli schovývaví. Já tady to říkám té slavnostně radě, která tady je a chci, aby se vyjádřila i v plénu, aby se vyjádřila, aby už skončili s tou hloupou hrou, pokud jsou zde různé právní výklady, takže eh, potom vlastně to znamená, že se chceme snad rozhádat, to přece je špatné, teď nemáte snad co skrývat, tak nám předložte ty vaše výdaje, dostanete eh, absolutorium a mm, mm, akceptujete respektujte naši zpravodajku a v podstatě to není vůbec ke cti Evropské unie, to vaše chování. upřímně řečeno, pokud se nám právně nepodaří nalézt ty správné kompetence, tak aspoň tedy snad eh, eh, se začneme chovat eh, vzájemně vstřícně, protože jinak budeme směšní. A to nebude k úctě Evropské unie. Dank. Děkuji kolegovi Odímu za jeho řeč, či jako další paní Gresle. Děkuji. Eh, kolegu bych ráda upozornila na to, že eh, jsme diskutovali také o tom, jestli Francie je vlastně vůbec demokratickou zemí. Eh, to je otázka, kterou kladu vždycky, protože když se podíváme na ústavu, tak člověka napadají různé otázky. A každopádně bych chtěla říci, eh, že si myslím, že eh, máme, eh, všich, máme opravdu všechny důvody k tomu, abychom odmítli absolutorium. Jednak chci zmínit účetní dvůr. Když se podíváme, jak prověřoval výdaje účetní dvůr, tak bych ráda účetní dvůru ještě jednou požádala, aby nám předal informace, kolik pladeb v rozpočtu rady vůbec přeskoumávali. E, a uvidíme, že, eh, ta, mm, že to, že um, účetní dvůr k tomu neměl žádné připomínky, eh, nevyplývá z toho, že by v tom rozpočtu bylo všechno v pořádku, nýbrž z toho, že účetní dvůr uh, vlastně nedělal žádné namátkové kontroly, ne, neprověřoval dostatečným způsobem platby. Uh, my máme informace například podle jednotlivých fondů, ale ne podle jednotlivých uh, pokladen. Uh, Čili eh, my eh, můžeme eh, pokračovat s tím absolutoriem stejně, protože svět se nezměnil. Rada nám mm, jaksi podstrkuje dokument, který je starý 20 let a Eh, vývoj institucí, vlastní odpovědnost jednotlivých institucí za jejich rozpočet, eh, to vlastně v tomto dokumentu není vůbec zmíněno. Eh, to je článek 325 nebo 225. My můžeme pořád argumentovat a jenom tím ztrácíme čas, není to k ničemu. Já myslím, že důležité je, Eh, uvědomit si, že eh, máme politickou odpovědnost, to musíme zdůraznit a teď už je to po druhé, po třetí nebo po čtvrté, kdy odmítneme absolutorium, ale to mě vůbec nezneklidňuje, prostě to tak je. Eh, já si myslím, že musíme opravdu dávat pozor na to, abychom uh, Eh, jak si nevydali v šanc vůči směrem k radě eh, naše základní práva parlamentní. A dále, co se týče institucí, eh, které jsou nové, třeba EAD, tam jsme, to, tam jsme postupovali jinak, nežli v případě rady EAD to je e, součást e, základního e, právního aktu a Evropská rada samozřejmě má svůj rozpočet. Pokud to půjde takhle dál, tak musíme vlastně, bychom vlastně museli říci, že i rada je součástí komise a rozpočet rady je součástí rozpočtu komise. Takhle bychom to také mohli vykládat my se můžeme pokusit eh, získat tedy informace o radě přes komisi. Pokud se budeme ptát komise pak, ale komise se zeptá rady a bude to takový koloběh. Eh, rada třeba odmítne, komise nám odpoví jenom částečně a vlastně ta otázka a odpověď budou, půjdou jaksi zprostředkovaně přes několik institucí. Já myslím, že eh, rada by měla přestat s tím, že mm, tuto věc nebere vůbec vážně. MFF jsme využili příležitost toto téma, jak si zařadit do debat. Musíme využít všechny prostředky. Dalším prostředkem je rozpočet a tato gentlemanská dohoda o rozpočtu eh, mezi radou a parlamentem v podstatě eh, by mohla přestat platit a mohla, mohlo by se mluvit o rozpočtových důsledcích. My jsme tuto možnost ještě nikdy nevyužili, přestože tu možnost máme. Eh, My jsme vždycky šli cestou nejmenšího odporu. A udělali bychom chybu, kdybychom vzdali, eh, ustoupili ze své pozice. A já si dokážu představit, že prostě ještě mnoho let nebudeme udělovat absolutorium radě. To by nebyl problém. Ano, já si myslím, že bylo zajímavé eh, si vyslechnout, eh, že eh, tedy důvodem pro neudělení absolutoria radě je mm, vlastně pochybná demokracie ve Francii. No dobře, máme červenec, je horko a já navrhuji. Ne, pane předsedo, jestli jste, jestli, když budeš teďka vykládat to, co já jsem říkala jako karikaturu, tak to není dobré. Já jsem chtěla um, jenom vlastně udělat takovou osobní narážku na ten spor, který je mezi Jean-Pierrem a mnou, uh, ale Mm, co jsem tím chtěla vlastně říci, že demokratické tradice v jednotlivých zemích jsou prostě rozdílné. A já si neumím představit, že parlament eh, nebude rozhodovat o výdajích vlád, to si ne, vlády, to si neumím představit. Eh, nežli dostane slovo Jean-Pierre Odí, tak si dovolím mm, se vyjádřit ještě eh, k otázce rozdílu mezi demokraciemi. Spíše by mě napadlo v takovém případě Maďarsko. Takže Jean-Pierre, dobře, pokud se pustíme ale do této diskuse, tak skončíme u článku 7, a mm, to asi nechceme, ale Jean-Pierre má slovo. Já bych chtěl výboru zde potvrdit, že Francie je demokratický stát, jinak by snad nebyla členem Evropské unie. Nebojte se, to vám můžu potvrdit, že ano, e, skutečně je to, je to demokracie. Also, Dobře, eh, to prosím eh, zaznamenáme do protokolu a to nás uklidnilo. Hlásí se ještě někdo nehlásí, pokud ne, tak dostane slovo ještě jednou paní zpravodajka. Paní Češková, chcete se ještě jednou závěrem vyjádřit, pokud ano, máte nyní možnost. Ano, ano, ano chci se vyjádřit, protože eh, mě tato diskuze nesmírně i pobavila, ale strašně děkuji, teď úplně vážně, děkuji za některé připomínky, které tady zazněly. Já vidím, že eh, tento výbor prostě může pracovat eh, společně, může pracovat jednotně, že víceméně ty názory se až tak poměrně různí. A e, jenom bych si dovolila reagovat na, na e, pár poznámek, co jsem si napsala. Ano, je to už dneska politická záležitost, to zde zaznělo a to je také velmi dobře, protože pokud se na to budeme dívat z toho právního hlediska, tak jak jsem tady říkala, tak i existují různé výklady smlouvy a tudíž se na to pojďme dívat přesně z, tady toho, z toho politického hlediska a to je pro mě vždycky na úrovni dialogu dialogu pokud se samozřejmě účastní dvě strany tak aby obě strany měly snahu spolupracovat k tomu tady většina kolegů eh, vyzývala vyzývala radu aby měla také tu snahu spolupracovat čili na tom se samozřejmě shodneme a shodujeme se na tom již delší dobu. zazněl tady názor pozvat zástupce litevského předsednictví Myslím si, že v tom nám přece nic nebrání, že přece eh, můžeme tuto možnost, možnost vyzkoušet, uvidíme, jaká bude reakce, to je ale spíš věc tedy eh, předsednictví tohoto výboru. Samozřejmě já se budu velmi ráda podílet na jakémkoliv takovémto návrhu. Eh, další věc, která tady zazněla, že i toto vlastně další litevské předsednictví asi nebude moci nebo nebude mít tu možnost eh, za tu krátkou dobu eh, nijak vybočovat z té linie kterou už nastavily eh, ty předchozí a že je potřeba vést diskusi zase souhlasím naprosto s tím. pak ještě další poznámka parlament je demokratická instituce náš parlament alespoň tedy doufám a jenom zdůvodnění eh, proč je tady jedna zpráva rada i evropská rada eh, protože stále se jednalo o jednu rozpočtovou kapitolu v roce two thousand and eleven bavíme se stále o absolutoriu za rok. two thousand and eleven nevím předpokládám že v následujících letech to budou již dvě zprávy každá z nich se bude týkat eh, jedné z těchto institucí tak jak už je to nově rozděleno jedna rady a jedna evropské rady ale nebylo to takto možné byť na původní schůzi koordinátorů kde se toto zpravodajství přidělovalo jsem měla zpracovávat zprávu každou zvlášť. a pak snad tedy už poslední poznámka ode mě ano podle smlouvy ten právní výklad udělujeme absolutorium komisi která je plně odpovědná za plnění účtů. je to tak a to je ale tedy právě ten výklad který který eh, jak směřuje proti tomu, že my jako parlament máme, máme vůbec právo přeskoumávat účty rady. Eh, můj názor je takový, jak je v té zprávě i asi si myslím vylíčen, nebo měl by z ní být eh, znát, že parlament prostě jako demokraticky zvolená instituce by skutečně toto právo měl mít, že by k tomu měla rada přistoupit sama od sebe že by to mělo být na úrovni dialogu protože se domnívám že eh, pokud smlouva není jednoznačná tak nezbývá než skutečně aby evropská unie tak jak byla vždycky vystavena na, na diskuzích na, na dohodách mezi institucemi tak aby v tomto duchu pokračovala ale e, není to e, není to chyba na straně našeho výboru není to chyba na straně parlamentu že by nechtěl spolupracovat a nechtěl prostě dále diskutovat. já děkuji také sekretariátu za spolupráci a e, samozřejmě e, budu, budu čekat na jakékoliv pozměňovací návrhy e, a i z této diskuze mně vyplývá že tak jak ta zpráva je navržena tam samozřejmě bych tedy já navrhla abychom na podzim pak hlasovali o tom odmítnout absolutorium protože se domnívám že asi nemáme e, z toho formálního hlediska e, jinou možnost jak postupovat. děkuji za pozornost. Děkuji, paní Češková. Rád bych upozornil na to, že pozměňovací návrhy podáváme do 5. září 2013 do 12 hodin a tím můžeme tento bod pořadu jednání číslo 8 ukončit a e, nyní přejdeme k bodu pořadu jednání číslo 10. E, pan Jan Gebrandy e, požádal o odložení jeho zprávy, takže nyní máme zvláštní zprávu 21 2012 o ziskovosti investic na energetickou účinnost. Zigmantas Balčitis je eh, náš zpravodaj, eh, náš kolega a já mu udělím slovo eh, pro úvodní mm, příspěvek a potom dám slovo panu Haraldu Wegbauerovi za Evropský účetní dvůr, čili eh, Zigmanta si máš slovo. Ačiū gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami kolegos. Jau mes aptarėme. Děkuji, pane předsedo. Již jsme diskutovali o návrhu dokumentu, ale e, dovolte, abych teď využil příležitosti a poděkoval zástupcům e, účetního dvora, poděkoval za vynikající dokumenty, když je dost kritický a také chci poděkovat zástupcům komise, se kterými jsem měl možnost se sejít a kteří skutečně chápou, e, v čem je problém. Nic neskrývají, ani se o to nepokouší a měl bych zmínit, že zde se i plánují určité kroky, abychom tuto věc vyřešili efektivněji. A také chci i poděkovat sekretariátu našeho výboru, kteří také hodně přispěli k tomuto dokumentu. Tak, jak již bylo řečeno, zpráva eh, se týká energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti eh, v České republice, v Litvě. Jsou to hm, programy hm, za leta 2007, až 2013 a jeden, dva programy byly za toto období tedy a jeden byl dokonce za leta 2006 tedy za předchozí období. V této zprávě v zásadě podporuji závěry Evropského účetního dvora v tom smyslu, že energetická účinnost byla nízká, neuspokojivá, ale také musím připomenout, že když byly implementovány tyto programy, tak ještě jsme neměli v Evropské unii žádné požadavky energetické účinnosti. Dnes je to komplikované, tedy retrospektivně mm, vyhodnocovat tyto programy a jejich účinnost, nebo z pohledu energetické účinnosti. Protože e, tato politika energetické účinnosti v podstatě ta začala se utvářet nedávno, v roce 2009. Nová směrnice o energetické účinnosti e, nabyla účinnosti až v, e, nabíde účinnosti vlastně až v červnu 2014. Takže tady máme stejný problém. Nemáme žádné spolehlivé údaje, tak potom je těžké něco porovnávat. A ještě závěr beru do úvahy mm, připomínky účetního dvora a také i poznámky komise, připomínky komise. A mm, řada e, v podstatě i e, je v souladu s, mm, s hodnocením e, účetního dvora a i zde se vyhodnocuje mm, otázky dopadu, energetického dopadu, pravidelné energetické audity. To je opět něco, ale co v minulosti neexistovalo. A, a takže e, zatím, takže v minulosti tyto věci neexistovaly, takže mm, těžko hodnotit. E, opatření energetické účinnosti v podstatě lze hodnotit pouze, až e, budeme mít po ruce nějaké výsledky, tedy třeba za dvouleté období, za příští dva roky. A je pravda, že ale to potom e, budou důležitá kritéria, ta, toto budou důležitá kritéria třeba pro e, výběrová řízení a i elektronická výběrová řízení určitě přispějí k lepší transparentnosti a tudíž i energetické účinnosti projektu. Děkuji, pokud máte poznámky, rád odpovím. Děkuji, kolego Balčitisi. A nyní pan eh, Wegerbauer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že dneska budu moci být stručný, protože už jsme jednou, eh, už tady jednou proběhla zajímavá debata, eh, kterou vy jste potom také velmi zajímavě ukončil a za to vám velice děkuji. Já se k tomu dneska vrátím už jenom stručným schrnutím. Chci říci, že tato zpráva eh, byla intenzivně prodiskutovávána nejen zde v parlamentu. Eh, mám, také proběhla eh, hodinu a půl dlouhá diskuse v radě a to se často nestává, že by správní, zvláštní tedy zprávy byly prodiskutovávány také v radě. A z této diskuse vyběhl, vyšly určité návrhy na závěr závěry. Já, jsem, já z té zprávy mám velikou radost. E, to, co říká pan zpravodaj, velmi přesně odpovídá našemu záměru. A já bych rád poděkoval komisi, protože komise e, již e, také začala jednat, a to už v Dubnu, předložila nové návrhy o tom, jak máme dále postupovat v této oblasti. A tato oblast, jak říkal pan zpravodaj, je důležitou oblastí pro cíl 2020 eh, 20. Eh, A pokud budeme postupovat eh, i nadále tak, že budeme využívat jenom 10 až 20 prostředků využit, určených na určených na energetickou účinnost, tak budeme mít problém ten cíl Evropa 2020 dosáhnout. Komise sama ví, že vlastně mm, to je jenom cíl politický, ale také náš společný cíl eh, v Evropě. Já děkuji zpravodaji, parlamentu i komisi a jak už říkal pan zpravodaj, nejdůležitější je, že teprve uvidíme v budoucnosti, jestli ty dobře míněné závěry eh, skutečně také fungují. A eh, určitě eh, rádi v rámci follow-up vás podpoříme. Můžeme říct si jednu věc, že momentálně probíhá, se vytváří zpráva o obnovitelných zdrojích energie a tato zpráva za nějakou dobu bude hotová a uvidíte, že přesně na toto politické pole jsme se zaměřili. Eh, budeme zpracovávat dále také zprávu o eh, klimatických změnách, čili chci říci, s námi můžete počítat. Eh, my víme, že toto téma je vysoce politické a jak je důležité. My nejsme pouze účetní dvůr, my nejsme jenom účetní, my myslíme také politicky a určitě vás podpoříme při dosahování těchto cílů. EU, ale eh, teprve uvidíme za dva, za tři roky, jestli eh, jsme byli úspěšní a eh, tuto informaci, výsledky těchto, těchto zkoumání vám samozřejmě předáme. Děkuji. Děkuji, pane Wegebauer. A nyní se ptám eh, kolegů, jestli mají nějaké eh, připomínky. Pan Rübich. Eh, ano, já děkuji zejména kolegovi VG Bauerovi za jeho příspěvek, protože energetická účinnost je samozřejmě absolutní prioritou Evropské unie a tady vidíme obrovskou šanci také v souvislosti s politikou zaměstnanosti, protože například Mm, eh, zaměstnanost mladých lidí eh, může eh, být jaksi posílena díky energetické účinnosti budov takže moje otázka zní, jestli účetní dvůr se díval na to, jaké efekty vyplývají z tohoto programu pro zaměstnanost a jaké jsou zde perspektivy. My víme, že 1,2 milionů domů v Evropě musí být sanováno energeticky a to je jenom eh, malé procento, ale přesto to představuje obrovský objem práce, například výměna oken, topných těles, izolací, střech. Eh, to je, eh, přináší sebou obrovské efekty pro zaměstnanost a také snižuje samozřejmě energetickou závislost Evropy. A ta naše zpráva, myslím, eh, je důležitá i v této souvislosti. Děkuji. Děkuji vám. Hlásí se o slovo někdo další? Zřejmě momentálně ne. Pane Wegebauere, můžete zareagovat? Ano, rád je jasné, že eh, to má dopady na zaměstnanost. Celá tato oblast to znamená, ale také, že ji musíme eh, jaksi mm, eh, upravit tak, abychom měli určitou návratnost investic. A my tady třeba máme návratnost investic 150 let nebo 250 let a průměrná návratnost to je 50 let. To nemá smysl a to nám mladé lidi nezaměstná. Mladé lidi zaměstná na to, co říkal pan eh, poslanec, ty drobné investice, eh, kde ale, eh, a to v naší zprávě také říkáme, kde jak na evropské, tak i na národní rovině musí být stanoveno, že určitě ta návratnost investic musí být dána nebo zaručena, protože podle, podle jednotlivých druhů investic máme různé návratnosti pro soukromé domácnosti například, jiné návratnosti máme pro investice v průmyslu a jiné ve veřejné sféře. To samozřejmě je jedna z nejdůležitějších věcí, kdy eh, vlastně můžeme zabít dvě mouchy jednou ranou, jednak eh, vytvořit pracovní místa a jednak posílit energetickou účinnost, ale smysluplně, ne eh, tak, abychom investovali do nějakých nějakých eh, renovací, jakýchkoliv. Ne, tam jde o to, abychom opravdu eh, šetřili energie a také snižovali eh, emise CO2, čili je to zaměstnanost a současně snižování emisí CO2. Děkuji. A nežli dám slovo zpět panu zpravodaji, požádal bych komisi, nebo bych se zeptal komise, zdali si přeje se vyjádřit. Hm, máme tady pana Hopence z DG Regio. Prosím. You, Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl paní, panu Balčitisovi poděkovat za to, že zohlednil v závěrečném doporučení i názory komise a také děkujeme za podporu, protože pro nás je tahle zpráva velice důležitá. Mohu vás ujistit, že když se podíváme na příští programovací období, tak investice do opatření na energetickou účinnost budou prioritou ve většině operačních programů v členských státech. A jak víte, obrazilo se to i ve stanovisku komisy vůči těmto operačním programům v našem příslušném dokumentu. A budeme se snažit eh, zajistit, aby nálezy této zprávy se co nejlépe zohlednily. Jsou tady samozřejmě dvě konkrétní doporučení, což má také dopad na naši práci. A já bych chtěl pouze zopakovat, co už jsme řekli o standardních investičních nákladech eh, na kilovat hodinu a úspory. To je těžký úkol, který jsme si nastavili, protože máme tady různé ceny za materiály. Někde členské státy už eh, uplatňují úspory, ale také jsou různé klimatické podmínky, různé typy budov a tak dále. Čili tohle je náš úkol, který se nejeví jako zrovna snadný, ale prostřednictvím vypracování praktických pokynů členským státům, jak realizovat konkrétní opatření, se budeme snažit tuto věc řešit. Dále, pravda je i to, že existuje teď nový právní rámec, Především samozřejmě nová směrnice o energetické účinnosti, která vlastně mm, předpokládá a požaduje na členských státech, aby, eh, eh, aby dělali eh, energetické audity u všech finálních zákazníků. A je třeba také hodnotit a posuzovat investice z tohoto hlediska v této oblasti. A podpora by měla vždycky být závislá na osvědčení o energetickém auditu, na tom, že opravdu byly výsledky. To nejde jenom o to, že tady je právně závazné opatření, že tady musí být energetický audit, než bude možné spolufinancování, ale komise chce také využívat nové možnosti, které nám dávají naše nařízení o strukturálních fondech a tak dále, abychom použili podmínku ex ante, aby se zajistilo, že všechny nezbytné podmínky podmín, eh, eh, členské státy a regiony zajistí. Čili na nám jde o to, aby se podnikaly kroky, aby se zlepšily Eh, konkrétní podmínky. Chtěl bych také něco říct obecnějšího rázu, protože se tady také eh, navrhují ukazatele výkonnosti a to je věc, které v dalším programovacím období věnujeme velkou pozornost. Jak víte, existuje zvláštní výkonnostní rámec, myslím si, že pořád ještě je třeba dosáhnout dohody, ale v zásadě chci říct si tolik. My pracujeme na praktických pokynech a to i v oblasti udržitelné energetiky a energetické účinnosti tak, aby se vypracovala harmonizovaná sada souboru ukazatelů. Týkalo by se to energetické efektivnosti růstu v životním cyklu a společenskými státy chceme zajistit, že ukazatele budou adekvátní v operačních programech a že se budou tím měřit i výsledky v oblasti energetické účinnosti. Nakonec si říci, zajisté se musíme dívat na investice v této oblasti v širším kontextu. Má to dopad na pracovní příležitosti, na sociální podmínky v členských státech a tak dále a tak dále. Takže nemůžeme vždycky izolovat tyto konkrétní investice od toho kontextu. Ale zajisté se budeme snažit zjištění této zprávy zapracovat co nejlépe. Děkuji. Thank you very much. Jetzt darf ich dem Děkuji a teď, když dovolíte, dám slovo ještě jednou zpravodaji, prosím. Ačiū labai trumpai. Iš tikrųjų nebenoriu kartuoti. Děkuji. Velice stručně, nebudu se opakovat. Opět dovolte, abych řekl, že Tady doplním kolegu Rubika. Jaká jsou opatření do budoucna? Eh, eh, renovace, rekonstrukce každé budovy musí být rozdělena dvou částí. První část to jsou úspory, tedy energetická účinnost eh, a další část kterou budeme eh, vyhodnocovat, je eh, jaksi eh, zlepšení stavu budovy, protože teď v podstatě došlo sice k investicím, ale mm, spíše se to týkalo energetické účinnosti ale a dejme tomu nějakých spíše Eh, kosmetických úprav potom, ale ne zlepšení stavu budovy. Takže je velice užitečné si to takto rozdělit, protože do budoucna chceme efektivněji čerpat a využívat fondy, které jsou určeny právě na zvýšení energetické účinnosti. Děkuji. Takže tím můžeme uzavřít bod číslo 10. Děkuji vám za rozpravu, děkuji zástupci komise i zástupci účetního dvora a e, nyní e, se pustíme do bodu číslo 11, to je delegace našeho výboru do Bohunic na Slovensku v souvislosti s vyřazováním jaderných elektráren z provozu. Naším zpravodajem je Jens Geier, kterému tímto uděluji slovo, jen si prosím. Děkuji, pane předsedo. I tady můžeme být struční pokud eh, nevypukne nějaká velmi kontroverzní diskuse, tak to bude krátké. Tato delegace byla naplánována jinak, kolegové a kolegyně. Eh, díky geografické blízkosti jsme nejprve měli eh, takový nápad, že na Slovensku strávíme pouze jeden den a ten druhý den potom v Praze v České republice, abychom tam jednali s úřady o tom, zdali omily, které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 přijatelně eh, vysoké chybovosti v rámci provádění eh, regionálních fondů. Zdali už byly eh, odstraněny, ale vy víte všichni, že v Čechách probíhá vládní krize, která ještě mm, jaksi není překonána. Je tam jakýsi volební boj, do kterého bychom se neměli vměšovat podle předsednictví mm, naší instituce, čili my tam v podstatě nemáme žádného kompetentního partnera, se kterým bychom jednali v tuto chvíli. Eh, dále bylo rozhodnuto, že proto jsme se rozhodli, že tedy strávíme na Slovensku dva dny místo jednoho dne. Program tedy um, jsme sestavili poněkud narychlo, ale já musím říct, že jsem docela spokojený s výsledkem. Takže druhý den strávíme také na Slovensku a budeme jednat s, se slovenskými úřady o provádění eh, strukturálních fondů, o využívání strukturálních fondů. Myslím, že to bylo včera, když proběhlo, kdy proběhlo přípravné setkání. Eh, byli tam eh, poslanci nebo spolupracovníci eh, kolegů, kteří se zúčastní této delegace a dostali jsme velmi, eh, velmi důležité vstupní informace, které teď schrnu. Eh, asi víte, že momentálně se vytváří studie, zpracovává studie o e, srovnávací studie o vyřazování tří jaderných elektráren z provozu e, v Litevsku, Bulharsku a právě na Slovensku. Jsou to jaderné elektrárny sovětského typu. Tu studii provádí Ekoinstitut z Freiburgu v Německu. E, tam je velmi mnoho výborných odborníků, protože oni já se jenom rozloučím s kolegou Waltrem, Ralfem. Eh, eh, chtěl jsem říci, on tady byl vlastně mým hostem, chtěl jsem ho představit jako svého osobního hosta, on mi to zakázal. Dobře, jedu dál. Institut, jako institut z Freiburgu eh, se podílel na Eh, rušení eh, na vyřazování jaderných elektráren v bývalé NDR, třeba v Braniborsku eh, a v Greifswaldu. To byly také sovětské elektrárny, čili tento ekoinstitut z Freiburgu má obrovské expertní zázemí. A bylo řečeno, ano, Slovensko, slovenské úřady jsou na dobré cestě Ovšem eh, ten jejich plán vyřazování z provozu není tak podrobný, že by se dalo počítat s tím, že veškerá rizika, zejména finanční rizika, ale také technická rizika, eh, jsou identifikována a eh, jaksi vyhodnocena. A mm, takováto rizika samozřejmě mohou mít potom eh, finanční dopady. Jakákoliv rizika mohou mít finanční dopady, to jsme viděli v Litvě. Eh, svého času. Eh, takže v Bohunice, do Bohunice podíváme, strávíme dvě hodiny v té elektrárně samotné. Eh, to myslím, že bude stačit. Budeme mluvit s odborníky na místě. Nemusíme lézt do spalovacích komor, abychom měli představu, jak to tam funguje. A doba na cestu, kterou budeme potřebovat, ta je taky značná, protože z Vídně pojedeme asi tak dvě hodiny, než se dostaneme do Bohunic. Potom odpo odpoledne eh, se sejdeme eh, s vybranou skupinou zástupcí vlády v Bratislavě. Eh, skutečně tam všichni zúčastnění, všechna zúčastněná ministerstva budou zastoupena a také regulátor. Takže vládní úřad, který nese přímou odpovědnost za vyřazování jaderných elektráren z provozu a s nimi budeme diskutovat o tom, jak to vidíme my a zejména o těch rizicích, na která upozorníme, a také Eh, máme velmi kompaktní schůzku eh, s slovenským účetním dvorem, eh, který, což je pro nás velice důležité, ze na základě zkušenosti z Litvy účetní dvůr většinou vlastně nejlépe upozorní na, tom, na to, co v tom vládním plánu třeba není. Je třeba si ještě na to podívat. Eh, potom budeme mluvit o strukturálních fondech, o zprávě strukturálních fondů na Slovensku. K tomu jsme včera dostali vstupní informace eh, Úřadu pro regionální politiku a eh, ty vyznívají tak, že Slovensko nepatří do toho okruhu států, které regionální fondy spravují nejhůře. E, míra chybovosti je ale i zde nad průměrem. E, přeci jenom jsme poměrně do detailu mohli diskutovat o otázkách, v čem to spočívá, jaké jsou důvody. E, diskutovali jsme mm, s úředníky komise za zavřenými dveřmi a oni nám nemohli utéct, takže jsme se jich mohli cíleně ptát a možná, že Ehm, a dozvěděli jsme se něco zajímavého o eh, programu regionální politiky na Slovensku a už to chápeme trochu lépe. Čili eh, myslím si, že ta diskuse byla velice zajímavá, cítím se být dobře připraven na tuto delegaci. Jak říkám, program jsme pozměnili z důvodu vládní krize v České republice, ale nakonec eh, ten improvizovaný program vypadá, myslím, dobře a zajímavě. Eh, bude to malá delegace, která pojede na Slovensko a já se těším. Děkuji. Děkuji, kolego Gajere. A ptám se, jestli se někdo chce ujmout slova. Pan Rübich, prosím. Uh, já bohužel nebudu mm, se účastnit této cesty, ale rád bych poprosil, abyste eh, tam předložili jednu otázku. Eh, náklady na životní cyklus jaderné elektrárny eh, od prvního schválení až po vyřazení z provozu. Kolik taková jaderná elektrárna stojí? A také, eh, co bude platit přímo provozovatel, a co uživatelé a co bude platit eh, daňový poplatník a co bude platit Evropská unie, čili jaké výdaje budou na evropské rovině úrovni za vyřazení z provozu a jaké výdaje budou na národní úrovni a co budou přímé náklady, které eh, bude hradit eh, provozovatel a uživatel energie. Na to bychom se měli ptát v souvislosti s návratností investic a pro transparentnost eh, našich rozpočtů evropských je důležité, které náklady nás čekají, jaké výdaje nás čekají, protože Bohunice mají právo na to, aby sem byly investovány evropské prostředky. Děkuji. Děkuji a jako další kolegyně Prospáta. Hodin máme novou vládu v České republice. Eh, pracovně si říká úřednická, i když přímo naše ústava to nezná a není to vláda jakoby na koaličním principu parlamentních stran, takže otázka, jestli získá důvěru nebo ne. Takže uvidíme, jaký bude náš, náš další vývoj. Ja, vielen Dank. Děkuji, paní Brzobohatá. Za komisi eh, tady máme eh, pana Cecilio. Eh, pane Cecilio, vítáme vás a možná, že se budete chtít vyjádřit za komisi, prosím. Is it working? Oh, I would like to say that we welcome my vítáme eh, pozornost, kterou parlament a tento výbor věnuje eh, kontrolním systémům eh, čerpání fondu na Slovensku, protože to je jedna z obav, kterou má komise vůči této zemi již od roku 2004 a vlastně je to i kvůli tedy Eh, výkonnosti příslušných orgánů, eh, protože tam jsou systémové slabiny, eh, které přetrvávají a některé jsou téměř pandemického charakteru i přes všechno úsilí, které vyvinuli jak tedy národní, tak i evropské orgány. Takže zde potřebujeme podporu parlamentu a mm, je třeba i slovenským orgánům jasně říci, jak je důležité podstatně věcně změnit ty kontrolní manažerské systémy a především teď, když se připravujeme na příští programové období, na období 2014 až 2020, a takže vítáme samozřejmě jakoukoliv pomoc od všech institucí a e, i parlamentu jsme poskytli e, e, přehled situace Eh, především pokud jde o ESF, za který zodpovídáme. Situace je ale dost podobná eh, i u jiných fondů, jenom ten objem prostředků se mění. Eh, takže možná problémy samozřejmě jsou větší, třeba u tedy fondu soudržnosti nebo regionálního rozvoje, ale protože jde o větší objemy prostředků, ale problémy jsou stejné. Je to problém se výběrem projektů, eh, jsou tam problémy s výběrovými řízeními a potom jsou tam problémy s řízením a prověřováním, eh, tedy s kontrolami. Takže to jsou ty hlavně klíčové bloky slabých stránek, které jsme zjistili. A u některých z nich došlo k docela velkému pokroku, především pokud jde o zadávání veřejných zakázek, do, do Češ se hodně vložil příslušný úřad a potom, pokud jde o těch ostatních dvou bloků problémů, tady musíme být bdělí a zajistit, aby se to zlepšilo pro příští programové období, aby ty systémy byly lepší a efektivnější. Ja, vielen Dank. Äh, Děkuji, Cecilio. A závěrem dám slovo eh, ještě jednou zpravodaji panu Gajerovi, pokud si přeje promluvit. Ano, děkuji panu Rybikovi za eh, to upozornění. Děkuji panu Rybikovi za to upozornění. Eh, vy jste mi připomněl jednu věc, která Eh, kterou jsem si zatím neuvědomoval, eh, nebo si neuvědomuji, jestli mm, je v těch podkladech. Eh, určitě tam bude docházet k přechodu vlastnictví. Ten reaktor se svými čtyřmi bloky je nyní ve vlastnictví státu, což tak být musí, když se mm, vyřazuje z provozu. Náklady samozřejmě jsou velice významné. Mě také zajímá, zajímá co z toho bude hrazeno, jakými si vyrovnávacími Eh, platbami, na to má stát právo. Určitě to bude stát nějaký čas, ehm, určitě nás bude zajímat jak časový horizont, tak nákladový horizont. Kolik, my tady v parlamentu často diskutujeme mm, o něčem, co považuji za důležité ehm, a za nebezpečné, protože někteří kolegové chtějí jaksi takový eh, těsnější časový, kratší časový plán, eh, na druhé straně Mm, mm, máme vyřazování z jaderných elektráren eh, v příštím i v přes příštím rozpočtovém eh, výhledu. Takže eh, odborníci říkají, můžeme to sice chtít, ale ne všechno, co chceme, se potom stane realitou. A Bohunice, podle mého názoru, tam je to vyřazování z provozu nejpokročilejší. To je tady specialisté říkají, že pokud budeme mít štěstí, tak to bude hotové do roku 2025. Takže co se týče financování Evropské unie, to téma mm, tady bude přetrvávat déle. A mm, Parlament může žádat, jak dlouho chce, aby to šlo rychleji, ale jsou věci, které se prostě urychlit nedají. E, mm, takže Eh, jediná větší frakce, nežli je ta moje v tomto parlamentu, to musí zkrátka eh, vzít na vědomí. Eh, potom mm, náklady bývalých vlastníků, vlastníků potom ta, téma těch nákladů, které bude hradit slovenský stát a které bude hradit slovenský spotřebitel energie, to je důležitá otázka, máte pravdu. Děkuji také komisi, vaše upozornění jsem pochopil, já už jsem si říkal, že se zaměříme na to, abychom diskutovali druhý den se slovenskými úřady o tom, jak vlastně to myslí s veřejnými zakázkami. Eh, pokud budeme vycházet z presumpce neviny, eh, tak ehm, je to poněkud optimistické. Eh, pokud bychom ale mm, tento, tuto presumpci nectili, tak bychom si mohli i myslet, že vlastně výběrová řízení na Slovensku jsou jaksi mm, řízena tak, aby tam docházelo k určitému klientelismu a tento trh, aby zůstal co nejmenší. Takže my dáme najevo slovenským úřadům, že tady máme určité obavy a že eh, očekáváme, eh, že tady určitě se bude jednat ve schodě s komisí. Děkuji. Děkuji vám a tím můžeme ukončit debatu i k bodu číslo 11. Tudíž jsme se dostali ke konci našeho dnešního pořadu jednání. Příští zasedání bude 16. září v 15 hodin. Eh, a já vám v tuto chvíli děkuji všem za účast, děkuji sekretariátu, děkuji zástupcím komise, zástupcům komise i Evropského účetního dvora, děkuji tlumočníkům a končím dnešní zasedání. Za několik minut po krátké přestávce eh, budeme, bude pokračovat naše schůzka schůzka koordinátorů. Já vám všem přeji eh, příjemné letní prázdniny a těším se na příští schůzi našeho výboru v září. Děkuji. So.